populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a středozemní moři. A dávám slovo panu zpravodaji na čtyři minuty. Omlouvám se, ale pan kolega zpravodaj by rád eh, vystoupil. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři. Dnes diskutujeme o návrhu, který chce uh, který se týká víceletého plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a středozemním moři. Jak víte, tak od roku 2006 existuje takovýto víceletý plán na obnovu populace tuňáka, který by měl končit v roce 2022 a e, rybáři vyvinuli maximální úsilí, aby omezili odlov e, tuňáka obecného a tak naplnili přísné podmínky tohoto víceletého plánu. Díky tomu e, biomasa tuňáka jako obecného od roku 2008 eh, se vyvíjí velice pozitivně. V roce 2014 regionální organizace se rozhodla, že zvýší odlov, který byl původně plánovan až na rok 2017, protože jsou jasné vědecké důkazy ohledně toho, že dochází eh, ke zdravému vývoji této populace. Eh, obnova populace je skutečně mimořádná a může tedy ospravedlnit takovéto rozhodnutí navýšení eh, odlovu. Je to obtížné vysvětlovat našim rybářům, například na Kanárských eh, ostrovech, že je dobré postupovat eh, tradičními eh, praktikami při eh, odlovu tuňáka mm, a zároveň vysvětlovat, že jsou zde stanoveny, pevně stanoveny kvóty a s nimi není možné pohnout. Máme dnes před sebou legislativní návrh, který by měl zaručit jednotné uplatňování a, účinné, a účinné uplatňování tohoto věceletého plánu v celé EU. Jsou zde technická opatření, například týkající se převozu eh, živých tuňáků v klecích. Eh, jsou zde také eh, taková technická opatření týkající se stereoskopických kamer nebo požadavku na hlášení úlovku nebo uh, další technická opatření, nicméně je důležité, aby komise správným způsobem aplikovala pož- ustanovení tohoto eh, víceletého eh, plánu. Cílem, a to bych zde chtěl připomenout, je transpozice doporučení organizace ICAT a to jednotným způsobem napříč EU. Proto není možné znovu spouštět diskuzi, která již proběhla a celá věc je dohodnutá. Tato zpráva by měla pouze zajistit skutečně rovnost podmínek pro všechny provozovatele, kteří se podílejí na odlovu nějaká obecného, zejména tedy, aby to platilo také pro provozovatele z třetích zemí, protože jinak by platila jiná pravidla pro zahraniční eh, lodě a pro lodě evropské a to znamená, že všechna uplatněná evropská omezení pro evropské rybáře komentáře by eh, přišly vniveč. Je to tedy transcendentální horizontální téma. Evropská komise eh, navrhuje, aby se eh, na příště měnil tento víceletý plán delegovanými akty. Zde s tím naprosto nesouhlasíme. Myslíme si, že transpozice těchto doporučení musí být sdílenou kompetencí mezi Evropským parlamentem a radou v rámci běžného legislativního postupu, to znamená v rámci tzv. spolurozhodování. Já jsem vždy žádal, aby Evropský parlament eh, šel cestou spolurozhodování a aby se nepoužívaly jiné postupy, kterými bychom se vyhnuli zapojení parlamentu. Na závěr chci říci, že jsem rád, že doporučení organizace ICAT berou v potaz také specifické charakteristiky různých rybolovných zařízení používaných pro odlov eh, tuňáka. Zde chci například zdůraznit roli mm, tradičních eh, pasů starostí a tradičních eh, eh, zařízení, které se používají například na Kanárských eh, ostrovech i jinde. Chceme říci, že tato tradiční zařízení a postupy musí být vzaty v potaz také při rozdělování kvot. Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli pozměňovacími návrhy na zlepšení této zprávy a věřím, že tento dokument v konečné podobě bude uspokojivý pro většinu. Paní předsedkyně, děkuji. Pane Mato, nyní vystoupí jménem komise. Pan komisař Vela, máte slovo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci. Já chci poděkovat panu Gabrielu Matovi. Chci říci, že Evropská komise si cení návrhu zprávy, kterou pan zpravodaj vypracoval. Evidentně se jedná o výsledek eh, velice správného pochopení celé záležitosti, eh, která se týká problematiky tuňáka obecného. To je eh, velice cenný přírodní zdroj, vy tedy přispíváte k celé situaci a navrhujete určité změny v původním návrhu. Zde bych chtěl připomenout, že cílem tohoto návrhu, a to už jste tady také vysvětlili, je transponovat do evropské legislativy opatření, která již byla přijata v rámci komise ICAT. Jsou to doporučení, která byla přijata v roce 2014 a platí pro členské státy a provozovatele od července loňského roku, tedy roku 2015. Eh, zde bych chtěl ještě říct, že plán obnovy eh, byl široce podpořen jako plán, který je úspěšný, pokud jde o obnovu eh, tohoto druhu. Nicméně není možné usnout na Vavřínech, protože práce pokračuje. Musíme za prioritu nadále považovat udržitelné řízení tohoto rybolovného zdroje. Opatření Eh, komise ICAT ve víceletém plánu jsou proto nadále velice důležitá. Řada ustanovení z plánu obnovy se přímo týkají všech našich členských států. Nicméně transponování eh, těchto ustanovení je naprosto zásadní, aby skutečně eh, platila pro fyzické i právnické osoby napříč u Unii. Je potřeba, aby došlo k takovému dodržování eh, pravidel, jakož i mezinárodních eh, závazků, které jsme na sebe vzali, abychom nepodkopávali svoji eh, důvěryhodnost jako Evropská unie. Paní předsedkyně, tato zpráva tedy naplňuje naše očekávání a představy, přesto se v některých věcech s Evropským parlamentem rozcházíme. Týká se to například interpretace kompetencí příslušných eh, institucí, pokud jde o transpozici konkrétních eh, eh, opatření, která původně stanovila regionální organizace. Nicméně já věřím, že tyto rozdíly překonáme. Pokud jde o ustanovení týkající se zmocnění komise, aby mohla přijímat tak ty v přenesené pravomoci, tak zde se komise domnívá, že vzhledem tomu, že bude potřeba plán pozměňovat velice často, tak je velice důležité, eh, abychom tuto možnost delegovanými akty měli. Protože delegované akty nám umožňují velice rychle do unijního práva zapracovat jakékoliv budoucí změny v plánu, ve víceletém plánu obnovy. Takovéto změny přicházejí skutečně pravidelně a v tomto případě, kdybychom měli jít eh, celým běžným legislativním postupem, tak by nám to často mohlo zabránit eh, v tom, abychom opatření transponovali včas a abychom zajistili, že včas dostojíme jako Unie svým mezinárodním závazkům. Přijetí aktů v přenesené pravomoci komisi dává možnost velice přesně, ale co je ještě důležité, velice rychle transponovat opatření komise ICAT do unijního práva a to tak, že pozměníme skutečně jenom nevýznamné prvky legislativních aktů. Navíc ještě musí proběhnout konzultace, včetně eh, konzultací odborných. Dále je potřeba, aby eh, Následně došlo k transpozici relevantních dokumentů a předložení relevantních dokumentů parlamentu a radě. Evropská komise se také domnívá, že by měla mít eh, právo přijímat eh, prováděcí akty, a to z toho důvodu, že velice často potřeba stanovit, jakým způsobem se budou opatření eh, plánu obnovy provádět na úrovni Unie. Je to potřeba, abychom zajistili rovná pravidla hry pro všechny členské státy a také zajistili eh, účinnost prováděných opatření. Zvláště relevantní je to eh, pro kontrolní opatření, které zavádí komise ICAT, protože tady by mohla eh, být různá interpretace v jednotlivých členských státech a to pak má přímý dopad na kvóty a další mezinárodní závazky. Vážení poslanci, paní předsedkyně, Evropská komise tedy navrhuje nařízení týkající se víceletého plánu obnovy populace tu nějaká obecného. Eh, toto nařízení jako, eh, jako eh, legislativní akt navazující na doporučení komise ICAT. Vaše zpráva je ceným příspěvkem v tomto, v tomto procesu. Děkuji. Thank you, Commissioner. Now we, um... Děkuji, pane komisaři. A teď můžeme vstoupit do diskuse s um, politickými skupinami, jejich zástupci, nejprve pan Valesa. Má minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych eh, rád pogratuloval eh, panu Mato a Chtěl bych podpořit tento nový eh, návrh, který je zacílen na transpozici evropského no, zákonodárství, co se týče o plánu obnovy no, to nějak obecného v východním Atlantiku a ve středozemí, tak jak to bylo schváleno ICA tak abychom mohli eh, obnovit eh, stavitu nějaká, tak musíme učinit určité kroky. Nejprve bychom eh, měli se starat o postupnou redukci, tak abychom měli určité míru celkového přípustného lovu. Ale toto je velmi důležité. Ale stejně tak musíme být striktnější pravidla lovu v určitých oblastech a určitá časová období a minimální počty. To je také důležité. Ale konečně musíme posílit program Ikat společné mezinárodní inspekce. A souhlasím v tom, že pravidla by měla být aplikována jednotným způsobem, tak abychom zajistili rovné podmínky pro všechny, kteří jsou zaangažováni eh, v lovu tuňáka. A nejdůležitější jsou eh, provozovatelé z neevropského prostoru. A eh, jinak totiž, kdybychom aplikovali rozdílná pravidla pro zahraniční plavidla, tak veškerá úsilí a všechna omezení by pak už neměla žádné výsledky. A zdá se, že bychom pak penalizovali naše vlastní rybáře. Takže bychom měli měli zajistit to, abychom nepenalizovali naše vlastní rybáře tím, že na ně budeme uvalovat striktnější pravidla. A ještě jednou bych chtěl podpořit práci, poděkovat za práci pana Mato v této složce. Děkuji. Další řečník je paní Briano, má minutu a půl. Grazie, grazie. E, paní předsedkyně, e, děkuji panu komisaři. Dnes bych e, ráda hovořila o doporučeních, kterých jsme si eh, zajedno. Eh, s panem Mato, s panem Spravodajem jsme eh, velmi konkrétně diskutovali ve výborech, ale také máme dnes ještě možnost pohovořit o tomto tématu v souvislosti s nějaké. Jde o plán obnovy těchto stavů, jsou tady, hrají tady roli ekonomické faktory. Víme, že Evropská unie a členské státy eh, spolupracují s ICATem v roce 2014, ehm, eh, eh, to bylo na valném zhromáždění ICAT. S potěšením jsme přijali zprávu, že stavy se opět začínají obnovovat a že odpovídajících 20 je opět dispozici. To znamená, jsou tady lepší, je tady lepší stav, ale teď jednotlivé členské státy si svévolně rozhodly. V mnoha případech totiž takovéto kvóty nejsou výhodné a jsou v neprospěch místních rybářů, kteří bývají vylučováni z trhu, když se podíváme na těch 20%. A nesmíme zapomínat na to, že eh, jsou to, eh, eh, jsou to malé druhy, tedy musíme tady mít rovné rozložení. A proto jsme v naší frakci předložili pozměňovací návrh, tak abychom mohli narušit monopolní chování a aby byly kvóty rovnoměrně rozloženy. Děkuji. Další eh, je paní Tomašič. Má minutu. Rybářstvo jako hospodářská grána. Děkuji. Rybářství jako hospodářské odvětví závisí na rovnováze mezi udržitelností flotily a zachováním populace ryb ochrana našich mořských zdrojů hraje veliký význam pro budoucnost rybolovu, ale mm, nemůže se tomu dít bez rybářů, kteří musí navzdory restrikcím mít eh, uspokojen hospodářský zájem v této aktivitě. Já myslím, že jsme v této zprávě nalezli rovnováhu obou aspektů. Jsem ráda, že jsem měla příležitost spolupracovat s kolegou Mapem a dalšími kolego, kolegy, stínovými zpravodaji po obnově stavu populace tuňáka obecného máme příležitost eh, zlepšit kvóty na výlov do roku 2016 a ovlivnit tak pozitivně zvýšení vývozu, jakož i možnost zvýšení výdělku rybářů, kteří loví Eh, malé ryby. Děkuji mnohokrát a nyní kolegio, kolegyně Bilbo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu zpravodaji za jeho výbornou zprávu. My podporujeme tuto zprávu, protože prohlupuje plán obnovy to nějaká obecného ve středozemní moři na vědeckém základě. Eh, a eh, dosud se neučinilo dost v této oblasti. V roce 2012 pro obnovu zdrojů eh, tady eh, přišel rybolov o 58 své kapacity, do, před, která existovala před zahájením tohoto postupu. Když se podíváme na lov a rybolov ve středozemním moří, musí tady existovat stejné podmínky. Nelze penalizovat evropské státy a přitom favorizovat země mimo Evropskou unii, protože jde o stejnou biodiverzitu, stejnou oblast. Když se podíváme na Kanárské ostrovy, je třeba zohlednit specifiku, eh, protože tady dochází k velice efektivnímu druhu rybolovu. Zatím nesouhlasíme s tím, že se tady kriminalizují eh, pouze jedni, zatímco druzí nedodržují pravidla v této oblasti podporujeme nezbytnost role parlamentu při pomoci rybolovných organizací žádáme transparentnost a rovnost, protože stanovení kvót v Evropské unii na vzdory Lisabonské smlouvě ještě nejsou dodržovány. Proto, pane komisaři, očekávám, že si vyslechnete všechny příspěvky tohoto parlamentu, abychom mohli naplnit hospodářskou soutěž společným úsilím. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo paní Hazekam. Děkuji vám, paní předsedkyně. Obecný nějak je snad nejslavnější, nejznámější rybou, kterou známe, no ale je to taková pochybná čest, protože za 15 let populace klesla o 15%, takže tato populace se dostala až na eh, hranici ohrožení vymizením. Nadměrné odlovy které byly způsobeny zejména nesprávnými dotacemi, mají za důsledek, že třeba sáhnout po ochranných opatření. Zdá se, že teď to začalo fungovat, ale to ještě není žádný důvod k euforii počet nějakou se prostě eh, sešroboval takřka na nulu, teď tedy dochází okolo opět navýšení ale stále tady máme tu nějaká na seznamu ohrožených druhů a řada organizací varuje před tím, že teď je příliš zavčas eh, záhy zahajovat větší odlov tu nějaká. Ale to chce komise, více odlovů. A to jsme ještě vůbec nehovořili o výmětech a jiných druhů, které, protože tady máme populace, které musí hynout velice krutým způsobem. Takže, pane komisaři, prosím pěkně napřete své úsilí na zlepšení situace. Já si myslím, že rybolov musí v této oblasti zlepšit. Děkuji. Naše delegace podporuje tuto zprávu. My budeme tedy hlasovat eh, pro zprávu pana zpravodaje Mato. Je potřeba brát v potaz doporučení komise ICAT. Je to velice důležité pro eh, rybolovný průmysl v Evropě. Už od minulého století eh, se tuňák nejprve lovil tradičními drobnými způsoby, poté se přešlo k průmyslovému rybolovu, což ohrozilo tento druh. Myslím si, že teď postupujeme správným směrem. Možná je trochu eh, předčasné eh, hovořit eh, o úpravě kvót je třeba zvážit také socioekonomické aspekty, aspekty sociální spravedlnosti. Tradiční rybolov je marginalizován a proto zítra podpoříme pozměňovací návrh, který předkládá pan Briano protože si myslíme, že je potřeba zakročit proti sociální nespravedlnosti, která zde vznikla. Někteří eh, požívají vysokých kvót, eh, jiní nikoliv. To je potřeba napravit. Evropský parlament musí využít této příležitosti a zasadit co větší spravedlnost eh, v rybolovu. Děkuji nyní na minutu a půl paní Rodus. Děkuji, paní předsedkyně. Velké ryby eh, s malými eh, rybolovy, to jde, to jde, to jde zvláště v případě eh, tu nějak obecného ve středozemí nebo východní Atlantiku. Malé řemeslné ryblovné podniky obecně mají dobrou pověst, protože jsou selektivní a má to malý dopad na ekosystémy a také na nižší spotřebu energie. V základním nařízení máme odpovídající opatření eh, pro eh, tento druh rybolovu. Tak, aby tito eh, rybáři měli, mohli držet veslo v ruce, musí ovšem být vybaveni dostatečnými kvótami. Podle článku 16 a 17 základního nařízení každý členský stát sám rozhoduje o tom, jak svůj lov bude realizovat a jak, bude vypadat, mm, jak to bude rozloženo na jednotlivá plavidla. Tady by měla být transparentní pravidla, objektivní pravidla, ale nejenom toto. Eh, lovné techniky eh, s nízkou spotřebou energie potřebují velkou selektivitu, to by mělo být právě podpořeno. Rybolov, hm, výbor pro rybolov ve svém přizem hlasování eh, tohoto víceletého plánu obnovy už zvedl svou vlajku pro zachování tu nějakého obecného. Teď jenom musí být vyslyšen. A proto z frakce SD vyžaduje přeskoumání stávajícího systému rozložení povinností mezi členskými státy a také adekvátní začlenění malých a řemeslných rybolových podniků. Jako jako nebezpečí tady vidíme nedostatečnou transparentnost, kterou tak často vidíme, a také kritéria rovného rozložení. A proto vítám, aby v rámci tohoto plánu obnovy, aby e, tady byly e, předloženy členskými státy plány e, odlovu. Toto musí být naplněno, tyto plány. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Hock má minutu. Dziękuję Pani předsedající każde za zwierzę tuńczyk. Děkuji, paní předsedkyně. E, děkuji. Ano, některé tady o tom mluvili, potřebujeme velice e, udržitelnou politiku, tak abychom mohli udržet tento druh. A věci se nevyvíjejí úplně dobře, protože víme, že tento druh je na eh, seznamu ohrožených druhů a proto eh, Evropský parlament eh, má teď právo dokonce závazek přemýšlet o tom, jak transponovat pravidla, která se týkají víceletého plánu obnovy, tu nějak obecného. K tomu pár poznámek. Právní předpisy musí být zcela jasné a transparentní a mm, mm, mm, to hlavně, když jde o to, jak obnovit tuto populaci tuňáka. Také musí být zákon vymáhat striktnějším způsobem, eh, eh, hlavně co se týče všech oprovozovatelů a eh, hlavně těch, kteří fungují mimo Evropskou unii. Dále maximální omezení nebo vlastně eliminace nelegálních zločineckých praktik při lovu tuňáka. Eho. Děkuji na jednu minutu paní López Bermecho, děkuji paní předsedkyně. My děkujeme, že do této zprávy byla zařazena také mm, reference na tradiční lov pas. těmi. Je to velice pozitivní krok, protože tak uznáváme strategický význam tohoto rybolovného zařízení, což umožňuje udržitelný odlov tu nějaká obecného, který je jako živočišný druh velice důležitý pro rybářské komunity, které usilují o ekologickou eh, rovnováhu eh, v našich mořích. Tato zpráva je ovšem také určitým varováním pro některé vlády, například španělskou, které dříve tradičně marginalizovaly eh, tyto tradiční postupy při odlovu tu nějaká obecného a nezohledňovali tyto postupy při stanovování kvót. Tento text Eh, uznává udržitelnost tohoto rybolovného zařízení a je důležité, aby eh, bylo nadále sociálně, ekonomicky života schopné. Takže eh, vítáme, že tato zpráva činí určitý zvrat, pokud jde o využívání tradičních rybolovných zařízení, která jsou mnohem ekologičtější než zařízení průmyslově využívaná. Děkuji. Děkuji nyní pan Faráš na dvě minuty. Děkuji. Eh, to, co tady eh, probíráme, to jsou katastrofální um, stavy populace tuňáka a opatření, ale vy jste nikdo nemluvili o eh, lovu na dlouhých šňůrách, hovořili jste o Um, odlovu tuňáka, ale zapomněli jste na desetiletí obrovských výmětů, ke kterým docházelo. Já žádám stejně jako ostatní udržitelný průmyslový sektor, který tady podceňujeme, podcerujeme um, také uh, význam rekreačního rybolovu. Rybolovu, který má také své ekologické výhody a přínosy. Například ve Spojeném království například uh, rekreační rybolov uh, přináší 200 milionů milionů liber ročně britskému hospodářství, tedy mnohem více než ta povinnost vykládky. Podobně je tomu i u jiných živočišných druhů, kdy například teď došlo k moratoriu, pokud jde o jejich odlov, což zapříčinilo ztrátu pracovních míst a tak dále. Takže eh, má to obrovský dopad na rybářské komunity a my jsme v některých případech eh, nastavili naprostý zákaz eh, odlovu rekreačního u určitých živočišných druhů a přitom eh, umožňujeme průmyslovým firmám lovit sítěmi, které loví za, za žábry, ale přitom opomíjíme mnohem opomíme tyto mnohem škodlivější eh, praktiky. Bylo to čistě byrokratické eh, rozhodnutí, které neprošlo radou, nebylo debatováno ani v Evropském parlamentu. My jsme o něm tady nehlasovali, rozhodně jsme o něm nehlasovali doma v britském parlamentu a z běžných lidí, rybářů dnes eh, děláme v podstatě kriminálníky, kteří se, pokud se chtějí věnovat svému hobby, rybáři tedy dnes proklínají Evropskou unii a způsob, jakým spravuje naše moře. Uh, Děkujeme. Pane Faradži, máte tady modrou kartu, eh, akceptujete ji? Eh, pan Kovert. Jak víte, společná rybolovná politika prošla velkou reformou, kde i Greenpeace ji označili za dobrou reformu. A tehdy vy jste byl členem rybohoto parlamentu a za dva a půl roku jste se účastnil, myslím, jednoho nebo dvou zasedání a jediné ty, ty schůze, kde se skutečně o něčem bojovalo, nezdá se vám, že ty vaše připomínky, které teď máte, že by byly věrohodnější, kdybyste se byl obtěžoval a dělal si svou práci v době, kdy jste byl členem výboru pro rybolov. To byl dobrý pokus, ale kdybych já eh, se účastnil všech schůzí rybolovného výboru, tak už bych eh, nemohl býval stejně nic udělat pro to, abych zabránil tomu, že 800 tisíc lidí z eh, naší eh, země eh, přišlo o práci, protože to zaji, oni zajišťují práci pro eh, výrobu v dalších odvětvích a takže eh, představují hlavní aktivitu pro přístavy a tak dále a toto eh, bylo rozbito, aniž by to vůbec rybolov, výbor pro rybolov projednával. Takže v tomto parlamentu nařízením bylo Eh, rozhodnuto by, byrokraticky o eh, všech těchto věcech. Takže kdybychom měli správně fungující byrok- eh, demokracii, tak pak bychom mohli fungovat pořádně a mohli bychom projednávat rybolo, rybí populace v britských vodách. To už bude stačit. Měl jste modrou kartu. A teď přistoupíme k dalšímu řečníkovi, paní Agiera Garcia, na 1,5 minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych ráda řekla, že souhlasíme se zprávou pana Mata s uplatňováním doporučení, ale všichni řečníci, až na pár výjimek, zdůraznili dvě zásadní otázky. A já se chci také zapojit do této debaty. Za prvé, jednotné a účinné uplatňování pro všechny. A rybáři kritizují, že Evropská unie sice toto prosazuje, ale ne třetí země. A to velmi poškozuje Středomoří. Takže právě proto, pane komisaři, je velmi dobré, že se populace tuňáka obnovují, ale ti drobní rybáři, kteří zkrachovali, ty už eh, žádným způsobem nedokážeme vrátit zpátky do činnosti. Takže je třeba jednat, působit na ty třetí země, protože v takových eh, zemích, jako je Španělsko, tak eh, tam trpíme touto situací. Pan Van Dalen, jedna minuta. Dank u wel, voorzitter Voorzitter, we spreken vandaag eh, over de... Děkuji, paní předsedkyně. Dnes hovoříme o plánu na obnovu populace tuňáka obecného a také hovoříme o přizpůsobení evropských pravidel. Já blahopřeji zpravodaj, myslím, že k tomu přistoupil poměrně dobře a myslím si, že celá řada třístranných jednání nám umožní dospět k dobrému výsledku také s komisí. Dělám si ovšem starosti, pokud jde o lov ve Středomoří, protože téměř všechny druhy ryb ve Středomoří jsou loveny nadměrně. Některé druhy se loví desetkrát, desetkrát větší množství. Loví se velmi mladí jedinci a tyto populace se nemohou obnovovat a to platí pro různé dluhy. Takže by bylo dobré, aby komise předložila také plán obnovy ryb, rybolo, rybích druhů ve Středomoří. Je dobré udělat to pro jeden druh, ale měli bychom to udělat pro všechny druhy, nejen pro jeden druh. Děkuji a pan Serau Santos, eh, jedna minuta. Děkuji. Pane komisaře, jsem velmi rád, že jste tady. Chci také poblahopřát Gabrielovi Matovi Pravodaji. Udělal podle mě velký kus práce. Je na parlamentu, aby přijal rozhodnutí, která, jak zde bylo připomenuto, chrání rybáře. Socialisté a demokraté si myslí, že je nutné bojovat proti monopolům v oblasti rybolovu nad rámec interní distribuce kvót, protože to je privilegiem státu. Nicméně Evropská unie musí napomáhat drobnému rybolovu v takových oblastech, jako jsou Azory a Madeira. Pokud budeme i nadále napomáhat těm velkým, tak tím ohrozíme drobné rybáře, například z mého regionu. Musíme také dodržovat doporučení, vědecká doporučení a využívat také principu obezřetnosti. Lov tuňáka využívá celou řadu různých eh, nařízení a nářadí, ale nikdy nebyla provedena náležitá studie dopadu. Děkuji a nyní máme Catch the Eye. Jako první má slovo pan Kaputo. Děkuji, paní předsedkyně jen dva body. První se týká takzvaných aktů v přenesené pravomoci. Komise navrhuje, aby se příští změny tohoto plánu realizovalo prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. To už by potom parlament nemohl mít žádný vliv. Podle mě je důležité, aby doporučení regionálních organizací zůstalo ve společné kompetenci parlamentu a rady v rámci běžného spolurozhodovacího postupu. Druhý bod se týká kvót pro tuňáka obecného. Nechápeme, proč diverzifikace kvót podle jednotlivých plavidel má mít kvótu z roku 2000. To by mohlo být ve prospěch určitých eh, rybářů a naopak eh, by to mohlo uškodit eh, jiným. Je třeba bojovat proti velkým monopolům, monopolům a pomáhat malým a středním podnikům a udržitelným způsobům rybolovu. My jsme předložili pozměňovací návrh, aby se současný systém zrevidoval a prosím kolegy, aby podpořili tento návrh. Pan Panias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 obnovit stavy. Ve středozemním moři dochází navíc k negativnímu vývoji tím, že se zesiluje konkurence a věci nenapomáhá ani eh, současná nová daňová politika. Eh, zejména tedy v malých přístavech eh, jsou stavy ryb Eh, ohroženy, a to znamená, jsou ohroženy eh, rodiny rybářů. Oni si eh, zaslouží odměnu za práci, ale nyní skutečně boví pouze o holé přežití. Paní předsedkyně, myslím, že máme nějaký problém s tlumočením do angličtiny, kdyby se to dalo vyřešit, prosím. We perfectly understood you, sir. Ale my jsme vám dobře rozuměli, pane poslanče. Madame Jeffia. Děkuji, paní předsedkyně jsme rádi že díky opatřením evropské unie a iccat ten cený druh tuňáka obecného se znovu vrací do našich moří. je to cený druh eh, i z obchodního hlediska. ve středomoří je bohužel předmětem monopolu. Na Sicílii někteří velcí rejdaři využívají migračních toků k tomu, aby lovili tuňáky, které potom prodávají v Japonsku. Tuňák, který se tedy dostává na naše stoly, pochází z Pacifiku, zatímco naši rybáři, sicilští rybáři, musí opouštět své lodě. Je třeba chránit eh, drobné rybáře, tradiční způsoby rybolovu, udržitelné způsoby rybolovu, které postupně mizí. Je to dědictví, které musíme hájit a chránit stejně jako tu nějaká obecného. Děkuji, pan Jakovčič. Předsedávající. Děkuji vám, paní předsedající. nějak modroploutví je nepochybně ohroženým druhem. A jakkoliv eh, jsme zaznamenali určité pozitivní příklady a máme tady pár pozitivních eh, dat, rád bych, eh, aby vyzvali radu a komisi k obezřetnosti, poněvadž tento druh tu nějaká skutečně je ohrožen. A Čili eh, my bychom skutečně měli udělat eh, všechno pro to, aby eh, velcí monopolisté neměli zcela volnou ruku v Atlantiku a ve středozemním moři. Pokud to dopustíme, pak to znamená, že se vrátíme zpátky do někdejší situace a to není dobré. Musíme je tyto ryby tedy chránit v kontextu. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Pokud se týče tohoto letého programu eh, pro obnovení eh, stavu tuňáků, mm, tak myslím, že to je dobré. Znamenali jsme od roku 2014 pozitivní vývoj. Mezinárodní vývoj pro atlantický atlantického tuňáka v roce 2014 zavedlo kroky a opatření platná až do roku 2017. Ehm, domníváme se, že ovšem stanovené kvóty eh, spíše napomáhají eh, velkým eh, rybolovným firmám a jsou na úkor malým rybářům, kteří, kteří rybáří jako živobytí. je eh, třeba, aby se, aby se eh, vymezily oblasti, kde bude možné eh, lovit pouze na oděci. A to skutečně pomůže těm, kteří nyní trpí, přičemž není ospravedlitelná současná situace. Ano, děkuji opatření, jimiž se zabýváme, eh, jsou pokračováním eh, našeho dlouhodobého úsilí o obnovu stavu v nějaká modroplotvého. Je třeba zajistit harmonizovaný, harmonizovaný přístup eh, jak tedy na mezinárodním poli, tak i pokud se týče závazku Evropské unie. Je třeba rovněž chránit evropské rybáře, eh, poněvadž eh, my jsme svědky fungování velkých eh, monopolů na trhu, které vytlačují tradiční rybáře. Jejichž metody lovu jsou také udržitelné. Já si myslím, že Každá členská země, každá země vůbec má možnost kvóty distribuovat mezi své, mezi své rybáře a přitom teda zajistit, aby nám eh, stav tuňáků eh, se zlepšoval a nikoli obráceně. Děkuji a nyní má slovo pan komisař. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat poslancům za jejich komentáře, otázky, neboť je jasné, že máme zde eh, jakýsi, jakýsi společný základ, ze kterého můžeme vycházet. Eh, jsem rád, že mohu konstatovat, že je zde eh, všeobecná podpora v tomto parlamentu. Komise na mezinárodních fórech upozorňuje na to, jak jsou stavy těchto tuňáků citlivým tématem a e, jsme známi jako těch, kteří se zastávají udržitelného způsobu hospodaření. My samozřejmě máme velkou zodpovědnost, která vyplývá z toho, že jsme e, jedním e, tedy oblastí, kde je mnoho a mnoho operátorů eh, v rybolovném průmyslu. A my zde máme také eh, rozhodnutí ICAT, která byla zapracována do unijní legislativy. A výsledkem je to, že chceme zajistit eh, právní jistotu pro rybáře, pro velké operátory a také Eh, snadnějším a jasnějším způsobem implementovat eh, opatření a naše mezinárodní závazky. Já bych nyní reagoval na některé z komentářů, které zde eh, zazněly. Mnozí zde zdůraznili roli, jakou sehráváme v rybolovu. A my eh, ano, se snažíme eh, zachránit tradiční způsoby rybolovu. A také eh, domníváme se, že postupujeme celkem jednoznačně, nikoli matoucím způsobem. A hm, hovořili jsme tady o pastech na tuňáky a hm, toto je opět jeden z způsobů toho drobného rybolovu, a také způsobu zajištění zaměstnanosti eh, v rybářství. Eh, komise eh, uvažovala o rozdělení nebo stanovení nových kvót, případně jejich rozdělování, tak si myslíme, že skutečně toto může vést ke zlepšení situace v jednotlivých členských zemích. A také zde zazněly poznámky, které se týkají eh, tradičního rybolovu zvaného armatráva, což je skutečně velice vhodný a udržitelný způsob. Eh, pan kolega Afronte eh, zdůrazňoval důležitost zachování stavů těchto Eh, ryb a my si myslíme, že skutečně je to ta správná cesta. My máme na mysli ten sociálně-ekonomický aspekt a domníváme se také, že toto je jediný způsob, jak ochránit udržitelnost a eh, dlouhodobost sociálně-ekonomických aspektů. Eh, souhlasím také s paní Roudust, která Eh, se zastávala myšlenky transparentnosti rozdělování kvót. Ano, a já si myslím, že členské země by v tomto směru měly eh, pokračovat dále. A také eh, jde o energetické úspory v rybolovu a tady opět může se hrát pozitivní roli právě to drobné rybářský. My si přejeme, aby eh, předpisy byly co možná nejlepší. Sice se nám už podařilo dosáhnout z tého pokroku, ale pořád máme kam jít. Eh, dále eh, paní Aguilera hovořila o důležitosti rovných podmínek pro všechny a rozdělení mezi rybáře. Já akceptuji bod pana van Dálena o eh, ochraně eh, v rámci Hákských dohod. A eh, pokud se týče kolektivní rybolov, jak řekl pan Santos, tak ano, i toto vědecký výzkum bere v úvahu, ale možná až to můžeme zdůraznit. Co se týče potřeby delegovaného aktu, tak ano, to je zásadní prvek našeho návrhu, poněvadž eh, budeme mít úpravy eh, toho plánu ICAT, tedy na obnovu stavu a eh, tady budeme poskytovat, postupovat samozřejmě velice svišně. Delegované akty jsou rychlejší než běžný legislativní postup, takže ty by nám skutečně mohly pomoci zde pokračovat rychleji, poněvadž se jedná o legislativu, která má eh, charakter legislativní, legislativy nezásadní z hlediska Evropské unie. A pokud se týče přesnosti pozitivních údajů o obnově zdrojů, tak obnově stavu, eh, tak tady skutečně musíme eh, být velice obezřetní. Eh, také pan Ferreira hovořil o rozdělení. Dále zde zaznělo slova o opět stavech a stavech ryb a sociálně-ekonomických dopadech a opět tady bylo zdůrazněno, že je nutné kvóty rozdělovat eh, rovnoměrně a spravedlivěji. Ano, skutečně mělo by to být eh, transparentnější. Eh, co se týče pana Faráže, my se dnes bohužel bavíme o Tuňákovu, nikoli o Okoncích. Ale přesto bych chtěl zdůraznit, že s vámi souhlasím v tom, že eh, rybáři eh, sehrávají eh, značnou roli z hlediska ekonomického. Vy jste zmínil, že je jich na britských ostrovech 800 tisíc, v, celkové, v celkem v Evropské unii možná 3 miliony. Čili ano, oni přispívají k našemu blahobytu a samozřejmě nejsou také příslušnou zodpovědnost. To, že se prý o okouncích nehovořilo, tak s tím nesouhlasím. My jsme skutečně tady debaty absolvovali. Ano, pan Hasekamp ano, souhlasím, že navzdory určitým zlepšením eh, v obnově stavů eh, těchto druhů, eh, myslím, že bychom měli nadále mít tyto ryby na zřeteli. Takové bych tedy chtěl poděkovat všem poslancům v této místnosti za příspěvky a e, děkuji vám tedy za otevřenou a plodnou debatu. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji. My vám děkujeme, pane komisaři, a poslední slovo má pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, děkuji především všem kolegům, kteří si vzali slovo a kteří se pokusili vylepšit tuto zprávu. Kolegové, kteří využili svého vystoupení k tomu, aby napadli pana komisaře, tak těm musím říci, že s tím rozhodně nesouhlasím. Ani nesouhlasím s tím, že jste hovořili o úplně jiných věcech. Jsou zde dvě zásadní věci. Za prvé kvóty. Hovoříme o tom, že rybáři vynaložili velké úsilí a populace se obnovila. Potřebujeme navýšení kvót, já si to myslím. A důležitá druhá věc je, jakým způsobem se tyto kvóty rozdělí. Dělají to členské státy. Je jasné, že to není tento parlament, a že není to tedy předmětem této zprávy, ale je to politická volba. Je to velmi jasné sdělení. Myslíme si, že je třeba lépe rozdělit kvóty ve prospěch eh, malých, drobných rybářů. Já nechci poškozovat ty velké, ale myslím si, že je třeba pomáhat těm malým a být k ním spravedlivější. A proto Tedy sdílíme toto stanovisko, které jsme už zahrnuli do kompromisu v samotném textu a teď je předkládám pozměňovací návrh, který jde ještě dále. V podstatě jde o to, aby se kvóty spravedlivějším způsobem rozdělily. A pak, pane komisaři, zde máme problém. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, v tom si asi nebudeme rozumět. Vy, komise nejste žádným příkladem nějakých, eh, nějaké rychlé transpozice. Máme spoustu příkladů a já si myslím, že tato situace se dá využít k tomu, aby se eliminovaly pravomoci parlamentu. A zde na nás narazíte, to vám jasně říkám. Ten systém musí být běžný, řádný, musíme zde mít spolurozhodování, musíme mít možnost tlačit, aby ty věci probíhaly rychle, ale v žádném případě se nevzdáme svých kompetencí. A myslím si, že tak to musíte i vy jasně pochopit. A já doufám, že si porozumíme nakonec. Děkuji. Děkuji, pane Mato. Tím končím tuto rozpravu a hlasovat o tomto bodu.